budeme po ukončení veškerých odpoledních rozprav. Další bod na pořadu jednání je teď rozprava o Bahrajnu, zejména o případech Nabila Rajaba, Abd al-Ahadího, Alt Khawadja a Ibrahima Sharifa. Nejprve autoři, začíná pan Kelam, máte jednu minutu. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, v tomto případě potřebujeme hlavně vyvážený a konstruktivní přístup, kde bude zkombinovaná kritika s podporou. Eh, o situaci v Bahrajnu, a právním státě tam eh, si můžeme dělat nejrůznější obavy, zejména v souvislosti s represemi při loňských demonstracích. Dnes jednoznačně žádáme propuštění několik vězňů svědomí, zejména Nabil Rajaba, Abdal Hadiho al a Eh, Ibrahima Šarifa. Zároveň však zde vidíme několik pozitivních signálů v tom smyslu, že bahrajnská vláda se zavázala provést reformy, eh, zejména na eh, základě zprávy Bahrajnské nezávislé vyšetřovací komise. Rovněž podporujeme veškeré snahy o reformu trestního zákonníka, což by vedlo k zavedení nestrané justice. Mezinárodní konsenzus o monitorování eh, dialogu s korunním princem má zatím pozitivní výsledky. Situaci budeme i nadále monitorovat, vyjádříme svou kritiku, ale rovněž podpoříme bahrajnské úřady v tom, aby prováděli další reformy. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane Kelame. Kolega van Orden má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vítám eh, velice eh, rozumné a vyvážené eh, poznámky pana Kelama. Jenom obecně na začátku. Samozřejmě musíme povstat za skutečná lidská práva a musíme vnutit eh, eh, další, aby se reformovali. Ale musíme také přihlížet k realitě eh, každé konkrétní situace. Přítomnost extremistických prvků, zasahování z vnějšku, které chce destabilizovat režim a samozřejmě je tady potřeba práva a pořádku, ale samozřejmě to není uh, omluva a nahodilého uvězňování. Bahrajn je dlouhodobý uh, přítel západu, zejména jako mé vlastní země. Na základě iniciativy krále uh, korunní princ v Bahrajnu ukazuje velký velké, velkou a silné vedení v oblasti komplexních reform, které mají pomoci vybudovat demokracii a sta, stabilitu. Všichni politici dobré vůle v Bahrajnu by měli být připraveni se konstruktivně zapojovat do národního politického dialogu a proto bahrajnské úřady také musí ukazovat svoji, své pochopení. Eh, kolego Farode, eh, dovolíte otázku kolegyně Scháke? Eh, kolegyně, prosím. Děkuji. Pane Farode, ráda jsem slyšela, že říkáte, že jste také na zděšen eh, zahrnováním, eh, vněšováním se Saudské Arabie a Iráku. Vaše frakce a EPP nechtěli konkrétní eh, odkaz na tohleto, ale musíme sledovat širší kontext na Blízkém východě. Řešit ty problémy v Bahrajmu tak, aby se tam ty problémy vyřešily, protože samozřejmě musíme řešit i horší krize. Takže bych se vás zeptal, jestli si myslíte, že toto je opravdu problém, toto vněšování z těchto zemí. Eh, dobré kolegyně a přítelkyně Isháke. Eh, samozřejmě bych že jsem nehovořil o Saudské Arábii. Saudská Arábie je eh, přítel a spojenec režimu. Já jsem hovořil o zasahování ze zemí z druhé strany Perského zálivu, zejména z Iránu. Děkuji. A nyní na dvě minuty paní kolegyně de Kaiser. Děkuji, pane předsedající. Naše usnesení ve čtvrtek odpoledne nemohou být kontraproduktivní a zvláště po tak, pro tak citlivou zemi, jako je Bahrajn, kde už od arabského jela se střetávají sunnité a šíte. Já tedy se nebudu tolik soustředit na případy politických vězňů, kteří by měli být osvobozeni, ale spíše na smíření, eh, o které se snaží korunní princ Salman bin Hamad Isal Khalifa. V Bahrajnu vlastně proběhlo povstání a eh, tři roky eh, vlastně to potlačování se neoslabuje. Evropský parlament také intervenoval za více demokracie. 15. ledna Korunní princ učinil krok vpřed. Snaží se o dialog o národním koncenzu. Byl vytvořen mm, funkce ombudsmana na ministerstvu vnitra, také speciální vyšetřovací úřad při státním zastupitelství a také byla eh, ustavena komise, která má sledovat, zda nedochází k tlumočení. Trestní eh, zákon by také měl být brzy reformován. Samozřejmě eh, tyto projekty by mohly být jenom kouřovou clonu, aby se uklidnilo mezinárodní společenství a my proto budeme velice bedlivě eh, sledovat další vývoj v této země a budeme podporovat ti, kteří se snaží mírovou cestou o reformu a o transformaci země. Děkuji vám, paní De Kaiser. Jako další na dvě minuty paní Veržia. Bahrajn je nadále zmítán prudkým potlačováním e, těchto bojů. Trvá to už tři roky, kdy jsou jakékoliv odlišné názory brutálně potlačovány zevnitř i zvnější. To tady všichni víme. Víme, o co v tomto regionu jde. Víme, kdo jde dopředu, kdo jde zpět a kdo za to může. A také jsme schopni odlišit instrumentalizaci různého typu, stejně jako takovou instrumentalizaci, která nám tvrdí, že se jedná o konflikt mezi sunnitou sunity a šíty. Bahrajn je smutným dokladem toho, jak může skončit arabské jaro. Víme, jak to bylo potlačeno s pomocí velkého saudského bratra, ale je třeba si uvědomit, že lidé mají právo na demokracii, na sociální spravedlnost. Eh, obyvatelé Bahrajnu jsou velice odvážní. V Bahrajnu ta, ta represe eh, je nepředstíraná na rozdíl od reformy, která má, které mají jen uklidnit západní přátele je třeba, aby se v této zemi vedl skutečný národní dialog. Zatím ovšem je to jenom předstírané a opozice je zavírána. Tři tisíce politických vězňů v zemi, která má 600 tisíc obyvatel. Všichni ví, že v Bahrajnu nevládne princ, ale jeho strýc předseda vlády, a to už 50 let. Svoboda projevu eh, je problematická jak pro domácí i zahraniční eh, novináře. Je to země nepřátelská vůči internetu a obhajci lidských práv jsou často první obětí této moci. Je tady samozřejmě případ Nabila Hadžafa, který je místo předsedou Mezinárodní federace lidských práv a Abdul Hladi Al-Khawaja, který byl mučen a odsouzen k doživotnímu vzdělení. A v dohodě o spolupráci se zeměmi zálivu eh, žádné doložky o lidských právech nejsou. Ano, Bahrajn totiž je hlavní eh, odběratel zbraní eh, z některých zemí a to má samozřejmě potom svůj vliv. Děkuji. Děkuji kolegyně Veržia a teď kolegyně Schalke. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, eh, vážení pane komisaři, eh, vážení kolegové. Nepokoje a porušování lidských práv v Bahrajnu eh, nezastíní krásné reklamní kampaně nebo sponzorování Světového ekonomického fóra na CNN. Kdokoliv se na to podívá, na ten Bahrajn blíže si uvědomí, že je ostuda, že královská rodina a vláda nezvládly správně pořešit obavy v oblasti lidských práv ze strany populace. A ráda bych zdůraznila, že oni nepotřebují zasahování ani ze strany Saudské Arábie, Arábie nebo z Iránu ve své, eh, do svých domácích záležitostí. Eh, pravidelná doporučení a zpráva BSBZ e by měly být eh, implementovány správně. Je také třeba, aby proběhly další reformy. Jsme proti používání zvláštních soudů a vojenských soudů pro souzení takzvaných podezřelých z Eh, zločinů proti národní bezpečnosti a potom, pokud jde o eh, mladistvé zadržené, tak Bahrajn eh, s nimi musíme nakládat v souladu s úmluvou OSN o právech dítěte, již je smluvní stranou. Doufáme také, že bude zrušen trest smrti. Eh, Abdulhali al a jeho eh, dcera Sineb a další eh, lidskoprávní aktivisté nebyli zatím propuštěni, stejně tak jako Nabia Rajab nebo Ibrahim Sharif. My vyzýváme k propuštění všech politických vězňů a aktivistů v oblasti lidských práv. A já doufám, že rozhodnutí Arabské ligy vytvořit soud pro lidská práva bude katalyzátorem a připomínkou Eh, pokud jde o lidská práva, která je třeba eh, zaručit po celém regionu. Protože bohužel, když se podíváme na celý eh, Blízký východ, tak máme ten dojem, že řešitelné problémy by se tam měly vyřešit už projednou. Tak, aby se neřešili, eh, nebo oni eh, se nesnažili dosáhnout jenom strategických a ekonomických cílů, ale aby také eh, plnili lidská práva, aby jich já jako poslankyně tam také mohla jet, aniž by mi odepírali víza. Děkuji, paní kolegyně Scháke. Teď poslední autor, pan kolega Šlita na minutu a půl. Tak, herr Já tyker, je bra Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já jsem přesvědčen, že je dobře, že se do záležitostí Bahrajnu nemíchá ani Saudská Arabie, ani Irán. Ale ani my bychom se do nich neměli příliš, příliš zamíchávat, eh, podobně jako do věcí, jako je obchod se zbraněmi nebo jiné věci. I my můžeme přispět k tomu, že nebude docházet k eskalacím konfliktu. Eh, Bahrajn není ohrožován na internetu nebo eh, tím, že by zde nebyl přístup k lékařské péči. Musíme si uvědomit, že hrozbou je často královská rodina, která se snaží bránit otevřené diskusy a bránit demokracii. Tato demokracie je ohrožována mimo jiné také tím, že v zemi je stále trest smrti, že tam jsou zvláštní vojenské soudy. A právě v tom spočívá hrozba pro budoucnost Bahrajnu. Je na čase otočit stránku, otočit list, je na čase za, začít hledat nový systém a nezavírat ty, kteří současný systém kritizují. Děkuji vám, pane Šlitere. Nyní řečníci za jednotlivé frakce začíná na jednu minutu paní Korhola. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, situaci v Bahrajnu jsme řešili několikrát v posledních měsících v tomto parlamentu a myslím si, že naše práce není nadarmo. Dovolte mi zmínit několik málo vybraných problémů v oblasti svobody vyjadřování. Bahrajn je 65. zemí v statistikách o svobodě tisku a eh, míst je tam přitom, prosím, celkem 66. 44 novinářů a 22 pracovníků médií bylo um, vyhnáno ze země, přičemž v zemi nelze používat ani sociální média, což hovoří samo pro sebe. E, a pokud je tam někdo náhodou používá, může dostat pokutu 5000 euro, anebo může jít dokonce i do vězení. Úřady slíbily, že v této věci učiní určité kroky, ale zatím neudělali vůbec nic. Soudy nerespektují ani ta nejzákladnější lidská práva a doufám, že vytvoření tohoto soudu pro lidská práva bude mít i pozitivní dopady. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám, paní Korholo, jako další kolega Repo. Arvoisa puhemies, Bahrain. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, situace s lidskými právy v Bahrajnu je velice pochmurná postavení eh, opozice je eh, nepřijatelné, pošlapává se svoboda projevu. Řada aktivistů a obhajců lidských práv eh, byli dlouho uvězněni. Také v médiích je svoboda projevu omezována. Nesmějí se používat sociální média, přitom ta jsou také možností svobody projevu. Evropská unie a její občané by toto zemi měli podpořit tak, aby se zlepšila situace lidských práv. Je především třeba naslouchat tomu, co chtějí lidé, co chtějí občané a ten národní dialog musí být skutečný. Evropská unie musí opravdu zasáhnout do té situace v Bahrajnu, protože v bahrajnských vězeních je stále mnoho politických vězňů a je třeba, aby byly co nejrychleji propuštěni. Děkuji. Děkujeme vám, pane Repo. Jako další má na minutu slovo pan Posot. Bez mikrofonu. E, děkuji vám, pane předsedo. Hovořím zde e, jménem kolegyně Niebler, předsedkyně naší delegace pro státy Perského zálivu. My se e, na situaci v Bahrajnu díváme s obavami. Samozřejmě bojujeme za lidská práva a zejména v těchto třech konkrétních případech vyžadujeme okamžité jednání úřadu. Na druhou stranu Eh, zde nelze eh, takto jednostranně diskutovat, jak to činí někteří kolegové. Já jsem poprvé mluvil s bahrajnskými panovníky před 30 lety a už tehdy se tam ty tektonické desky střetávaly. Jsou zde určité nároky ze strany Iránu, které trvají až dodnes. Je potřeba vnímat, že Bahrajn eh, neustále je v náboženském dialogu a i v geopolitickém dialogu a působí v celém regionu jako mírutvorná síla, která hraje konstruktivní roli. To se týká jak krále, tak korunního prince. A proto je potřeba zasadit se energicky o, za, o, o dodržování lidských práv a zároveň musíme říci, že podporujeme všechny reformy a mírové snahy v celé zemi a eh, děkujeme za zavedení soudu pro lidská práva. Děkujeme vám, pane poslte, jako další paní Geringer de Odenberg. Děkuji, pane předsedo. Eh, situace porušování lidských práv v Bahrajnu vzbolává eh, mezinárodním eh, mínění velké, nepoko- velké zděšení. Úřady porušují lidská práva, například právo schromažďování nebo vyjadřování. Stále častěji veřejní činitelé jako Nabil Rajab jsou obětmi eh, tohoto. Eh, tento člověk už je eh, ve vězení více než dva roky. Abdulhadi al-Hajan je to eh, také eh, aktivista odsouzený na doživotí eh, za mírovinou no, činnost ve prospěch lidských práv. A nebo Abdul Hadi který byl uvězněn v roce 2011. To jsou objevy, oběti neveřejných procesů, ponižování a nelidského zacházení. Je třeba odsoudit politiku bahrajnských úřadů, a je třeba také poukázat na nezávislou komisi pro lidská práva v Bahrajnu, která také poukazuje na porušování základních lidských práv. Děkuji kolegyně Geriga de Orenberg. Dnes můžeme přeskočit na zapsané řečníky, protože tady nikdo takový není. A teď má slovo pan komisař File za komisi. Děkuji, pane předsedo a vážení poslanci. Takže bych zúraznil, že eh, vysoká zmocněnkyně a místo předsedkyně eh, bedlivě sleduje situaci v Bahrajnu. Eh, my jsme v kontaktu s nejvyššími úřady a i s bahrajnskou společností a také Vysoká představitelka vítá, eh, že eh, v korunní eh, princ na žádost krále nedávno hovořil dalekosáhle s účastníky dialogu národního koncenzu, zejména s, s generálním sekretářem Alvefax Alin Salvanem. Poprvé od událostí z února 2012 v tento významný moment. Eh, věříme, že eh, konzultace, které eh, proběhly od té doby, mají potenciál být cestou k dlouhodobému národnímu usmíření a trvalé reformě v Bahrajnu. Znovu vyzýváme všechny strany, aby se zřekly násilí a spolupracovali, aniž by si kladly předběžné podmínky, ale eh, soustavně také v posledních letech říkáme, že poslední eh, věc, kterou eh, vyžaduje proces smíření, je umírněnost ze všech stran, včetně propuštění těch, kteří byli zatčeni za míru milovné politické aktivity, tak, aby se překonala Eh, hluboká polarizace bahrajnské společnosti. Evropská unie a eh, její zvláštní zástupce pro lidská, lidská práva Stavros Lambrinidis mm, navštívil eh, Bahrajn minulý rok v červnu a dostal příležitost navštívit některé vězně zadržené za politické aktivity a my budeme i nadále sledovat tyto aktivity. Eh, Evropská unie vítá pozitivní kroky bahrajnských úřadů na implementaci doporučení eh, bahrajnskou eh, nezávislou vyšetřovací komisí VICI. A tím by se měla zlepšit situace v oblasti lidských práv. Ovšem je třeba to ještě udělat hodně a my budeme i nadále povzbuzovat Bahrajn, aby plně a hladce implementoval eh, BICI a doporučení z pravidelné hodnotící zprávy a poskytneme veškerou eh, podporu k dosažení tohoto cíle. Také eh, budeme i nadále jednat s úřady o potřebě mm, řešení beztrestnosti a odpovědnosti vzhledem k tomu, že ombudsman ministerstva vnitra a státní zastupitelství, jakož i vězni a, a komise vězňů a zadržených a Národní instituce pro lidská práva by měly sehrát iniciativní a otevřenou roli eh, v, této, eh, v tomto ohledu při eh, tedy snaze o, o konkrétní výsledek. Tyto, toto všechno musí vést ke konkrétním výsledkům. Také máme za to, že návštěva Juana Mendeze, zvláštního zpravodaje OSN o mučení a dalších hrubých, dalším hrubém nelidském zacházení nebo trestech bude velmi důležitým signálem k poměření dosažených pokroků. Závěrem bych rád poblahopřál Evropské, tedy delegace Evropského parlamentu k eh, výsledkům delegace Evropského parlamentu pro vztahy s arabským poloostrovem k jejím výsledkům a eh, rád bych vám předem poděkoval i za angažma v Bahrajnu. Děkuji za pozornost. Děkujeme vám mnohokrát, pane File. K závěru debaty bylo předloženo šest návrhů usnesení. Tím je debata ukončena a budeme hlasovat za pár okamžiků. Začínáme hlasováním k e, situaci v Thajsku. Máme zde jenom jediné hlasování o společném návrhu usnesení pěti frakcí. Nejsou žádné pozměňovací návrhy, proto rovnou závěrečné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?